Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander de prendre. Milé kolegyně, milí kolegové, prosím, abyste se posadili na svá místa. Začínáme hlasovat. Děkuji vám. Všichni jste již připraveni. Prosím, abyste se posadili na svá místa. chers collègues nous allons euh, commencer la. milí kolegové milé kolegyně začínáme hlasováním o zprávě pana albrechta to ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů nemám zde žádný pozměňovací návrh, žádný návrh na odmítnutí. To znamená, že v podstatě je to v souladu s dohodou mezi parlamentem a radou. Přijato. Děkuji vám. Pane Albrechte, pane Albrechte, pokud vím, tak byste chtěl vystoupit. Takže prosím. Děkuji. Vážení kolegové, když dovolíte jen dvě věty. Já si myslím, že přijetí eh, tohoto nařízení o ochraně údajů je